Děkuji paní eh, Panajotové, děkuji představitelce rady. Tím jsme diskusi k tomuto tématu uzavřeli. Eh, v souladu s eh, článkem 137 odstavec 2 jsem obdržela žádost ze strany výboru pro ženské záležitosti a zároveň i ESVČ týkající se exploratorního eh, stanoviska eh, k genderové problemice na pracovním trhu. Pokud nikdo nebude mít námitku, tak žádost o konzultaci bude považována za schválenou. Eh, v opačném případě se o ní bude muset hlasovat. A nyní už přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je prohlášení komise a rady k eh, španělskému eh, uplatňování mezinárodních standardů a paní pana Jotova. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci.